No, so, I hope that you can see me and hear me, that everything works fine. So, welcome and uh, good morning. Tak já doufám, že mě všichni vidíte a slyšíte. Vítejte na eh, této schůzi, která se bude zabývat eh, závěrečným hlasováním o zprávě o Evropské investiční bance. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání. Návrh pořadu jednání a podklady ke schůzi máte všichni k dispozici, takže pokud máte něco k agendě, tak prosím zmáčkněte zvednout ruku. Pokud nikdo nezvedne ruku, tak já budu pokračovat. Nikdo nezvedá ruku, v tom případě pokračuju. Druhý bod se týká toho, že máme k dispozici různé jazyky. Je to francouzština, němčina, italština, angličtina, čeština a rumunština. Naše schůze je vysílána na internetu. A nyní bych ráda přečetla výsledky včerejšího hlasování. ke kompromisům a jednotlivým eh, pozměňovacím návrhům k návrhu zprávy o finančních aktivitách Evropské investiční bance. Eh, výroční zpráva za rok 2018 zpravodajem je Bas Eichhout. Takže první blokové hlasování přijato. Návrh 4 přijat, kompromis 1 přijat, kompromis 2 přijat, Kompromis 3 přijat. Kompromis 4 přijat. Návrh 16 přijat. Kompromis 5 přijat. Návrh 19 zamítnut. Návrh 20 přijat. Návrh 21 zamítnut. Návrh 22 přijat. Návrh 24 přijat. Návrh 25 přijat. Kompromis 6 přijat. Návrh 29 přijat. Návrh 30 přijat. Návrh 31 přijat. Návrh 32 a 33, které jsou identické, hlasovalo se o nich společně, jsou přijaty. Návrh 34 přijat. Kompromis 7 přijat. Návrh 36 zamítnut. Návrh 40 je identický s návrhem 41 přijaty. Návrh 41 přijato, kompromis 8 přijato, kompromis 9 přijato, 51 přijato, kompromis 10 přijato, návrh 55 zamítnuto, návrh 56 přijato, 57 přijato, 58 přijato, 59 přijato, 59 až 62, tedy 59, 60, 61 a 62 jsou všechny přijaty. 63 zamítnuto, 64 65 a 66, všechny tři jsou zamítnuty. 67, 68, 69, 70 a 71, všechny přijaty. 72 zamítnuto. 73 přijato. Kompromis 11 přijato. Kompromis 12 přijato.

87, 88, 89, 90, 91 a 92 jsou všechny přijaty. 94 zamítnuto. 95, 96, 97 a 99 jsou přijaty. Návrh 100 zamítnut. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 a 110 jsou všechny přijaty. 111 zamítnuto, 113 přijato a 114 přijato. Takže to jsou výsledky hlasování, o, které začalo včera. A teď eh, bych ráda znovu vysvětlila eh, hlasovací proceduru eh, na dálku. Ověření kvóra a zahájení hlasování. Bude se hlasovat dnes ve výboru KONT eh, následující bod. Jde o závěrečné rozhodnutí o návrhu zprávy k výroční zprávě EIB o jejich finančních aktivitách za rok 2018. Jak jsem už říkala, zpravodajem je Bas Eichhout. A chci se zeptat Base Eichhouta, jestli si chce vzít slovo jakožto zpravodaj nejprve. Pan Eichhout bohužel nemá kameru, takže není možné tlumočit.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 So thank you very much, Bas Aiko. Děkuji moc krát, Basi. A děkuji moc krát za to, jak se snažil o společnou dohodu a o kvalitní kompromisy. Včera se tedy hlasovalo o všech pozměňovacích návrzích a kompromisech a dnes jdeme na závěrečné hlasování Hlasování začne, jakmile ho teď otevřu a jakmile otevřu hlasovací okno, tak bude schůze přerušena a vy byste měli zaslat hlasovací lístky k, těmto, eh, k, tomu, k této zprávě. Vytiskněte si hlasovací lístek nebo hlasovací seznam, voting list, eh, Omlouvám se, musím to neustále opakovat, ale vyplňte tam své jméno, napište plus jako pro, minus jako proti nebo nulu jako zdržení, podepište čestné prohlášení, naskenujte to nebo vyfoťte a zašlete ten sken nebo fotku podepsaného hlasovacího lístku na funkční mailovou adresu kontvote.europarl.europa.eu. Poté, co bude hlasování otevřeno, Tady se píše 3.30, ale já si myslím, že v 1.30 by to mělo končit. Tady mám chybu v papírech. Jakmile bude hlasování otevřeno, tak dostanete také e-mail, že hlasování je zahájeno. A poslanci, kteří jsou přítomní tady v zasedacím sále, vy prosím také zašlete fotku nebo sken hlasovacího lístku e-mailem. Ještě tři důležité organizační poznámky. Na hlasovacím lístku který je nebo musí, musí být zaslán z oficiální eh, mailové adresy dotyčného poslance s čitelným jménem a eh, podpisem. Pouze pak bude považován za platný. Eh, pokud bude posláno více stránek, tak každá stránka musí být podepsaná. Dnes ale máme jenom jednu, takže to je irrelevantní pouze hlasovací lístky, které dorazí do funkční mailové adresy vyhrazené pro tento účel po otevření hlasování, ale před ukončením hlasování ve 13.30 budou brány v potaz. Hlasovací lístky zaslané před zahájením hlasování a po ukončení hlasování, tedy po 13.30, nebudou počítány. Předsedkyně oznámí výsledky hlasování, tedy já oznámím výsledky hlasování A ne, ne k pozměňovacím návrhům, e, omlouvám se, mám ještě starý text. Takže až zahájíme e, druhé kolo hlasování, tedy to závěrečné hlasování, tak poté, co skončí, tak já oznámím finální výsledky. Doufám, že to bude pozitivní výsledek, protože si myslím, že je to dobrá zpráva. Teď musím ověřit kvórum. Prosím vás všechny, abyste zmáčkli tlačítko zvednout ruku, raise hand, protože potřebujeme určitý počet přítomných poslanců. Můžete prosím zmáčknout raise hand, abych viděla, že jste tam. Takže vidím, že kvorum máme, takže děkuji moc krát. A teď myslím, že můžu zahájit hlasování. Takže prosím, zaslete hlasovací lístky do 13.30. Takže e, máme na to hodinu a něco. Hodinu a 14 minut. Děkuji moc krát, že jste se zúčastnili, kolegové, a že se účastníte hlasování. A teď tedy zahajuji hlasování. Takže přeji všem hezký den a hezký víkend. Ale až potom, co odhlasujete. A děkuji ještě jednou Basi Eichhoutovi za jeho práci a děkuji všem stínovým zpravodajům.